práva evropského poslance. To eh, díky prohlášení, že neplní žádnou jenou funkci, která by nebyla slučitelná s mandátem evropského poslance. Pan eh, Luigi de Magistris mě informoval o tom, že je zde věc před soudem byl obžalován a využije svou parlamentní imunitu. Pardon, vzdál se své imunity, což odpovídá článku 6 odstavec 3 jednacího řádu.